u dalšího plenárního zasedání. A samozřejmě, že předložíme tyto dokumenty všem institucím a osobám, které jsou zmíněny v tomto zápisu. Rád bych vám poděkoval poslanc, poslancům, poslankyním,